Thank you. Thank you. Děkuji vám, Lorde Hille. Děkuji všem poslancům a poslankyním. Děkuji vám za vaši pohotovost, že jste odpověděl na naše písemné dotazy tak rychle a přišel k dotečné výměně názorů do Evropského parlamentu. Pokud si přejete, Máte ještě pár minut na eh, závěrečné sdělení. Závisí na vás, zda si přejete ještě k nám eh, na závěr promluvit. Víte co, já si myslím, že všichni už jste tady seděli hodně dlouho a přišli jste o oslyšení pana Katajnena. Já myslím, že to hlavní, co bych měl říci, je, že co se týče osobních kvalit, to, co jsem doufal, že mohu vám sdělit, je, že přinesu energii, entuziasmus a e, hluboké úsilí, stejně jako nezávislost, zvídavou mysl a integritu. Myslím, že ještě další věc, která mi zapůsobila v posledních týdnech, nebo spíše v posledních šesti dnech, upřímně řečeno, je odolnost. A to je e, určitě schopnost, kterou jsem musel projevit v posledních dnech. Měl jsem určitá e, podezření ohledně toho, e, že jsem tedy Brit a že jsem Brit, který má dostat tuto, toto portfolio. Doufám tedy, že jsem zmírnil ta obavy, které z toho plyny, plynuly. A nehledě na určitě té výroky, tak doufám, že se mi tento krátký vztah podaří proměnit v del, něco delšího, eh, co oběma stranám eh, přinese eh, mnoho pozitivního. Děkujeme za vaši odolnost a také za váš styl. Děkuji vám všem za pozornost.